Right, good afternoon. Dobré odpoledne. Prosím, zaujměte svá místa. Zájme jednání. Vidím, že tu máme všechny zpravodaje, takže poprosím je, aby zaujali svá místa. Takže první bod je výměna názoru o derivátech OTC ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a dám slovo panu Werneru Langenovi, Pravodají. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Zadní řady už jsou plné, přední řady pro poslance ještě ne. Já bych chtěl udělat tři úvodní poznámky. Za prvé, Pracovní skupina na radě již zasedala několikrát a navrhla změny do návrhu komise. Z mého pohledu nejsou všechny tyto návrhy vhodné proto, aby splnili účel eh, a sice, aby lépe zregulovaly trhy s OTC deriváty. Za druhé, eh, poslední předloha pochází z 5. února 2011 maďarské předsednictví ho převzalo od belgického a hned ho upravilo. A tam eh, se vyskytuje obecná otázka, která musí být vydiskutována a sice zdá při rozšíření, tak jak navrhuje maďarské předsednictví, Navzdory eh, závěrům G20, závěrům summitu a navzdory ujednání Evropské unie a navzdory návrhu komise, zda tedy rozšíření návrhu by nemělo mm, být realizováno na všechny druhy derivátů. Já se nebudu skrývat se svým názorem, kdyby se eh, eh, kdyby k tomu došlo, tak by jistě Tady byla vytvořena transparentnost, ale já rozšíření návrhu komise, jak si zadními vrátky ze strany rady považuji za naprosto nevhodné. Pak, když se rada domnívá, že burzovní produkty by měly být upraveny extra, měla by se obrátit na komise, aby k tomu předložila vlastní návrh. Tolik tedy eh, k oblasti eh, použití. E, za třetí, my jsme komisi pověřili tím, e, aby se spojila s vědeckou službou. A ti e, vlastně ukončili svou práci v pátek, tak jak to bylo oznámeno, ještě tedy nemají definitivní výsledek. My jsme dostali pouze takové dokumenty z briefingu a dali jsme to k dispozici zpravodajům, stínovým zpravodajům. Paní Boc to dostala, pan Dominici, pan confant, paní Swinburne a pan Klute. Tyto tři zprávy musí být ještě eh, vypracovány. Týkají se zejména dvou vědeckých dobrozdání článku 7, eh, zúčtovací práh a, eh, a, a ústřední protistrany nefinančního charakteru. A potom Dodd-Frank Act s návrhy Evropské komise. Z tohoto důvodu bych teprve po dnešní diskusi rád dopracoval svůj definitivní návrh a předal ho ve středu večer sekretariátu. Já už to mám zpracováno. Mám tady zapracovaných 99 pozměňovacích návrhů, z nichž Eh, nepatrná část byla převzata z porad eh, s radou, malý čas, malá část byla převzata také ze stanoviska Evropské ústřední, Evropské centrální banky a některé aspekty návrhu předsedy právního výboru. Takže jsem se skutečně snažil zobrazit aktuální stav a na základě zhodnocení těch tří posudků Potom v průběhu eh, středy tento návrh předáme sekretariátu tak, aby lhuty, s nimiž se počítá pro překlad a pro druhé kolo porad mohly být zachovány. Původně se počítalo s tím, že první porada bude tedy dnes. Prezentace zprávy, to hned učiním ústně. <laughs> A druhá prezentace se má konat 28. února. Lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů 15. únor diskuse o těchto pozměňovacích návrzích a e, rozprava o kompromisních pozměňovacích návrzích 4. 4. a hlasování na ekonu 20. dubna. Plenární zasedání v červnu. To je plán, který vlastně dohodla paní předsedkyně se sekretariátem a domnívám se, že tady jsme na správné cestě. Jestli se nám to podaří, tak bychom mohli splnit všechny lhůty stanovené a mohli bychom říci, že předsevzetí rady do jarního samitu na úrovni rady schválit definitivní návrh ze strany pracovní skupiny rady je sice pěkný, ale rada si musí odvyknout, jak si předem naprogramovat rozhodnutí, která nejsou dohodnutá s parlamentem. Alespoň já jsem rozhodnut za podpory kolegů hájit pozici parlamentu zcela jednoznačně. A nyní k pozměňovacím návrhům. Dovolte, abych zde jmenoval ty nejdůležitější z nich, zejména eh, Oblast působnosti rada tedy chce rozšíření oblasti působnosti na veškeré deriváty, ale eh, eh, máme tady blokující menšinu, která, jak se doslýchám, stále se zvětšuje. Odůvodnění odůvodnění rady je, že o mezení na deriváty OTC by vzniklo, aby dalo vzniknout eh, mezerám. Já jsem ve své zprávě zdůraznil jednoznačně, že se musí jednat o OTC deriváty, které tvoří 80 trhu. 20 se transparentně obchoduje na burzách a to nezapříčinilo těchto 20 krizi na finančních trzích a tudíž nejsou ani předmětem regulace trhu ze strany komise. Domnívám se, že když bedlivě zvážíme argumenty, můžeme říci, že i to, co Mezitím mi sdělilo maďarské předsednictví, není zas až tak přesvědčivé, že by bylo nezbytné generálně rozšířit tento návrh, protože by to nebylo smysluplné. Ale samozřejmě o tom můžeme diskutovat. Směrodatné musí být, že prohlášení rady se zaměřuje na OTC deriváty, jak na zúčtování, tak na obchodňování a regulované trhy podléhají ustanovením a proto je tady toto rozhodnutí ospravedlnitelné. Clearing na regulovaném trhu funguje výborně a neexistuje žádná nezbytnost rozšíření clearingu na regulované trhy. Eh, mezery jsou v oblasti OTC, ale nikoliv na regulovaných trzích. A další podstatné téma je také realizace Dot frank Actu v USA. A tento akt zavádí také výlučně regulaci derivátu OTC, protože při obšírnějším režimu by mohlo dojít ke zkreslení hospodářské soutěže. A my budeme usilovat o to, abychom měli takovou úpravu, která by už v prvním kroce obsáhla vlastně ty nejdůležitější oblasti a zabránila zbytečnému rozšiřování. Zítra povedu jednání s maďarským předsednictvím a mohu pouze říci, že pakliže eh, tady bude koleg, podpora eh, kolegyň a kolegů pro rozšíření této oblasti, pak rada, která udělala změny ve 101 eh, pozicích, Eh, protože to rozšířila na, ote, na, na další derivát než OTC a to bude moci vzít zase zpátky, když budou kolegové souhlasit s mým návrhem. Druhé téma, to je téma výjimek z, naří, z úpravy. V článku 1 Tady máme e, celou řadu více či méně oprávněných záležitostí. Jednotliví účastníci trhu, tak jak se s tím počítá v návrhu komise, by se měli vyjmout. Já to říkám naprosto otevřeně. Generální, obecná výjimka z této úpravy je proti mezinárodním dohodám a způsobuje problémy proto, že by, a proto já bych raději tedy navrhl, aby se výjimky lépe ehm, stvárnili prostřednictvím, no, aranžovali přes clearingový práh. E, tady jsou návrhy s nejrůznějším odůvodněním. Za prvé veřejné banky, kde se navrhuje, aby banky, které sami obchodují s deriváty, veřejné banky se dostaly do, tohoto, eh, do této výjimky, ale to není možné, protože omezení, které je smysluplné, musí být spojeno s určitými podmínkami připuštění výjimky pro veřejné banky, které jsou ve 100% vlastněny eh, centrálním státem. O tom tedy můžeme diskutovat. Jednáli se například o subvenční banky, ale i tady je to vymezení strašně obtížné. Já k tomuto bodu eh, dám eh, přeskoumání v rámci bodu odůvodnění. Je tady celá řada kolegů, kteří by chtěli obecnou výjimku pro penzijní fondy. Eh, samozřejmě tady existují existuje různé vybavení penzijních fondů v Evropské unii tento bod je třeba vydiskutovat a proto bych rád navrhl, abychom speciálně k tomuto bodu penzijní fondy eventuálně ještě převzali externí stanoviska odborná. Třetím bodem to jsou účastníci trhu, kteří působí na jiném segmentu, a sice v oblasti obchodování s energetikou. E, tento trh má mít vlastní regulaci, ale má podléhat obchodní kontrole, ale nikoli v kontrole derivátů. To připravuje teď komisař pro energii, ale v tomto rozsahu, e, aby to bylo srovnatelné, to ještě nebylo rozhodnuto. A tady jsem také zvolil cestu Eh, prostřednictvím bodu odůvodnění a sice, že i v případě, že bychom zdůraznili text, že každopádně tam, kde je naprosto rovnocená úprava, která splňuje stejný účel, může komise udělit výjimku sektoru nezávisle na tom, jakého sektoru se to týká, ale pro návrh jako takový tato výjimka by neměla být. Potom tady máme specifický případ pojišťovacích derivátů. E, máme tady určité formy derivátů, které co se týče zajištění, například u zástavních listů, zástavních listů na základě e, platných předpisů mají specifický význam a tyto deriváty musí být nově přeskoumány, ale nebudou obecně vyňaty. Potom Tady máme organismy pro určité formy cených papírů, které o sobě tvrdí, že to jsou organismy pro společné investice do cených papírů, eh, které jenom v nepatrné míře obchodují s deriváty. A já si myslím, že by takto navrhnu, že by mělo být přeskoumáno, eh, proč nemají být začleněny jako ústřední protistrana. A myslím si, že těmi přímými výjimkami eh, v textu bychom měli být skutečně velice zdrženliví, eh, protože to by vlastně ohrozilo účel toho textu. Ale pro specifické případy a pro podniky, které mají pouze nepatrný podíl z deriváty, například malé a středně velké podniky, které operují jenom velice eh, omezeně v této oblasti, a přispívají třeba k bezpečnosti určitého pojišťovacího sektoru, tady by komise měla to nadále ještě zkoumat, ale neměly by být prostě předem všechny vyjaty s výjimkou banky pro vyrovnávání mezinárodních plateb v Bazileji, která hraje centrální roli i na globální úrovni, ale tak už to zaznělo vlastně i v tom původním návrhu Eh, o kterém jsme diskutovali s radou po tomto bodě. Tedy, jak budeme nakládat s výjimkami, se dostávám k dalšímu bodu, a to jsou nefinanční protistrany. Tady existuje celá řada problémů a s vymezením podle mého názoru to vede k tomu, že návrh bude muset být v tomto místě změněn, protože v návrhu rady došlo ke škrtnutí informačního Prahu. Od tohoto Prahu nefinanční protistrany mají mít povinnost hlášení ohlašování. Eh, existuje na radě široká většina eh, na tento názor a to znamená, budeme měli mít jiný názor, tak to bude poměrně velký konflikt. A myslím si, že informační práh, od něhož je třeba hlásit, by se dal klidně škrtnout, pakliže bychom zavedli určité pravidlo de minimis na tom místě pro ohlašovací povinnost, aby Eh, ne každý jednotlivý v pozdější fázi musel být ohlašován. Jakmile bude splněna ohlašovací povinnost po splnění nebo zanesení do registru obchodních údajů by mělo dojít přeskoumání, jak by to mělo vypadat. I toto by měla proskoumat komise. Proto jsem převzal škrtnutí informačního Prahu, ale zároveň jsem učinil tento návrh pro eh, uvažovat o nějakém pravidlu de minimis pro malé a středně velké podniky. Obtížnější je to s tím zúčtovacím, clearingovým Prahem od něhož eh, deriváty v nějakém podniku musí eh, být zúčtovány a ohlašovány. To způsobuje celou řadu problémů a dovolte, abych se pokusil to tady vyjádřit takto. Clearingový práh pro nefinanční protistrany je výrazná veličina pro všechny účastníky trhu. A já eh, mám některé návrhy od účastníků trhu i z členských států, například od dohlížecích orgánů jsem je dostal, ale oni nemají prostě celé to rozhodnutí ESMA, ale jenom některá kritéria a domnívají se, že tato kritéria by možná měla být uvedena v seznamu, ale já si myslím, že by to, že bychom to neměli převzít, protože problém standardizace smluv je jedna otázka a druhá otázka je odhadnutí jednotlivých tříd derivátů podle intenzita jejich riziky jsme si zajedno v tom, eh, že krytí eh, úvěrových propadů je strašně důležité, ale máme tady a asi úrokové deriváty by měly být pojednávány jinak. Pro podniky je zejména důležité, aby mohli své normální aktivity, které provozují ve jménu svých investic, své produkce, svého nákupu surovin, aby tyto mohly být vyňaty. A proto návrh, a to se objevuje i dvou dobrozdáních, která mám k dispozici, aby se zavedly dva rozdílné Prahy. Za prvé kvantitativní a za druhé kvalitativní práh. Kvalitativní práh by měl odkazovat na relevantnost podniku v celém trhu, na seg- v segmentech, po případě v segmentech OTC. Zda je tento návrh smysluplný či nikoliv, to tedy nebudu eh, zkoumat. Tady se navrhuje 0,1 podílu na trhu, na segmentu trhu, po případě na jednom specifickém trhu s deriváty. Když víme, že trh s deriváty obsahuje 600 bilionů dolarů, pak 0,1 je furt pořád ještě 6 miliard dolarů. Když se to potom samozřejmě rozdělí na jednotlivé záležitosti takto vypadají na kale. Tento návrh není kvantifikován a bude muset být ještě proskoumán. Druhý bod jsou rizikové faktory eh, režijní, čili orientace podle bilanční sumy, podle úvěrového rizika nebo podle jiných rizik. A pouze v případě, že jeden z těchto faktorů bude splněn, tak zní návrh, pak dojde ke clearingu a to bude nejtěžším úkolem pro ESMU a pro Evropskou komisi, aby se prostě předložil a také verifikoval tento clearingový práh. K tomu má dojít do poloviny roku 2012 a mohu jenom říci, že to je vlastně jádro celé věci, jak tento clearingový práh bude vypadat. Na druhé straně, co možná největší standardizace kontraktů, smluv je nejlepší metodou i pro um, uh, ústřední protistrany, které můžou představovat jaksi proti riziko. Také už jsem se zmínil o tom, že v dalším kroku by ESMA měla přeskoumat, zdaž pro malé a středně velké podniky se může tedy zavést takové pravidlo de minimis pro ohlašovací povinnost. Ehm, zatím podle předlohy to vypadá tak, že u těchto nefinančních protistran ta povinnost clearingová samozřejmě stojí peníze, to je jasné. Normální podnikové transakce se eh, vypočítávají při překročení těchto prahů, to je tedy jsou obsahem tohoto návrhu, ale na druhé straně nelze říci, že by podniky obecně neměly žádná rizika díky derivátům a proto i podle mezinárodních regulí je nutná kontrola. Další bod. Kdy dochází ke clearingové povinnosti? Má to být po jednorázovém překročení toho Prahu, a nebo teprve později? Můj návrh, clearingová povinnost by měla nastat teprve, pakliže v 90 po sobě následujících dnech prah, který musí být ještě definován, byl překročen. Poté by podniky měly mít 6 měsíců čas na to, aby dostály svým clearingovým povinnostem. U nových smluv to trvá, to, to platí od počátku, ale pro staré smlouvy běží ten backloading. A dodatečně bych navrhl, aby do tohoto backloadingu, čili do toho dodatečného clearingu stávajících smluv byly zahrnuty pouze ty deriváty, které v den clearingové povinnosti mají ještě minimální eh, eh, platnost dvou let. Domnívám se, že když v jeden den při překročení clearingového prahu tak, jak to vypadá podle návrhu komise, by došlo k okamžité povinnosti clearingové pro všechny deriváty, tak by to prostě eh, naprosto zrujnovalo vůbec možnost jednotlivých podniků a bylo by to proti smyslu minimalizace rizik eh, proto bychom tady měli mít odstupňovaný postup. A pak, když tyto clearingové povinnosti budeme vidět s povinnosti s těmi, budeme vidět v souvislosti s udělováním výjimek, tak si myslím, že by to byl správný přístup. Samozřejmě. Tady je ještě další otázka a to je vztah mateřského podniku a ceřiného podniku. Já navrhuji, aby ceřiné společnosti pakliže jsou bilančně skonzolidovány, to znamená minimálně 50 vlastnictví jmění, tak aby také mohli provozovat přeshraniční aktivity s třetími státy a aby to neznamenalo pro mě dodatečnou cleaningovou povinnost protože clearingová povinnost samozřejmě i v mezinárodně operujících podnicích, platí to jsou ty, které se nejvíce angažují u derivátů, a to jistě i v tom nadevropském rámci dává smysl, zejména když máme nějaký podnik, který prostě zpracovává jenom část trhu a e, jedna zpracovává zase jinou část ve světě a sídlo má někde jinde e, protože tady by se potom ztrácely ty clearingové povinnosti interně v takovýchto podnicích a tomu ne, nikdo nechce, aby k tomu došlo. Potom e, vůbec udělování povolá, povolování ústředním protistranám. Já tady mám návrh pana kolegy Skinnera, on tady byl, už tady není. On řekl ve svém návrhu, že e, kolegia, která navrhla komise, Eh, budou znamenat dodatečnou byrokratickou zátěž a zabrání a nutnost společného postupu eh, zabrání rychlé regulaci. Já eh, uznávám, že státy, kterých se to týká pouze sekundárně, jaksi druhotně, hovoříme že tedy Tady by se nemělo bránit eh, clearingové povinnosti byrokratickými postupy, eh, protože eh, v závěru u každého jednotlivého případu je třeba, aby se dohodlo minimálně 50 osob na společném stanovisku. Proto jsem zapracoval a převzal návrhy kolegy Skinnera a sice, aby tato kolegia byla zrušena, ale aby ESMA která musí konzolovat evropský systém centrálních bank, aby, že musí skonzultovat také účastníky trhu a že musí využít možnosti hovořit s dohlížecími orgány členských států, kterých se to týká a, a zavést prostě konzultační proces bez reglementace a bez zpracování jako společného stanoviska. Tady je ještě významné, že tyto odpovídající návrhy vlastně eh, předkládá i Evropská centrální banka. Povolování by nemělo eh, se konat v nějakém grémiu, jehož kompetence nebudou jasně definované proto by udělování povolení CCPček, čili ústředních protistran, mělo být realizováno v tom členském státu, kde dotyčná CCP má sídlo. To je rozhodující otázka, je to jasné. To znamená, že podle eh, toho, aspoň podle toho, jak to cítím já, nepřicházely v úvahu všechny státy. ESMA by musela zabezpečit, aby podniky byly jasné a aby tady neexistovala žádná arbitráž tak, jako to existovalo například v Irsku nebo v jiných státech. To tedy znamená, že v tomto bodě bych chtěl neomezeně převzít a podpořit návrh pana kolegy Skinnera. Potom po odstranění kolegí a posílení členských států při udělování povolení. Tady máme co ročně s otázkou, jak to bude se CCP, čili s ústředními protistranami ze třetích států. Tady návrh komise podle mého názoru je příliš umírněný. Musíme tady mít stejnou hospodářsk- situaci v hospodářské soutěži, stejnou možnost konkurenceschopnosti a proto na radě bylo navrženo, aby se exaktně upravilo povolování ústředních protistran ze třetích států stejně jako členských států, ale komise bude v jednotlivém případě mít možnost udělit třetí zemi CCP, ústřední protistranu, pakliže existuje bilaterální dohoda o eh, rovnosti, rovnoprávnosti kontroly a dohledu pouze za této podmínky. Tady se tedy převzal návrh komise a potom jako další bod máme interoperabilitu. Tady byla komise velice zdrženlivá. Interoperabilita mali být rozšířen na všechny deriváty, to by vytvořilo prostě riziko nového rozměru a proto komise chtěla, aby tady interoperabilita byla sepsána pouze na jeden úzký okruh a já bych navrhl, aby se prostě škrtl tento předpis k interoperabilitě a komise by měla dostat za úkol někdy později popřemýšlet o interoperabilitě, až se získají a zhromáždí nová data týkající se transparentnosti. Proto celá hlava římská 5 Ehm, proto jsem škrtl celou hlavu římskou pět, protože eh, tady existují nebezpečí, že by mohla vzniknout nová systémová rizika, kterým bychom se nemohli vyhnout. Potom tady máme eh, celou řadu úkolů naležející ESNě a Evropské komise s cílem, ehm, jak si zaangažovat ehm, účastníky trhu a také systém evropských centrálních bank a tyto otázky, pakliže by mohly být v prvním pololetí roku 2012 vyřízeny, Počítá se s tím, že tyto návrhy eh, do polo, ty ESMA a komise by předložily návrh do poloviny roku 2012, ale tady by bylo třeba prostě opravdu dosáhnout a transparentnost ve velice nepřehledném trhu. Ale myslím si, že můžeme počítat s tím, že na základě Dodd-Frank úpravy z USA a na základě úvah komise bychom tuto dobu mohli využít až do té poloviny roku 2012 u těch ústředních protistran se jedná také o pravidla vládnutí, o interní dohlížecí pravidla, o e, interní zkoumání rizik a tady bych rád navrhl, aby e, předseda v rizikovém výboru CC pečka tedy ústřední protistrany byla svěřena nezávislému um, orgánu. Máme velice rozsáhlé námitky a myslím si, že také oprávněné připomínky, co se týče úpravy nesolventnosti ústředních protistran. Myslím si, že tady komise předložila již dobrý návrh a musí být zaručeno, tak alespoň navrhla komise pakliže v případě clearingu největší clearingový zákazník eh, eh, udělá bankrot a druhý a třetí největší, tak co do kapitolového vybavení a rozdělení pohledávek musí být tak vysoké, aby CCP, aby ta ústřední protistrana to mohla přežít. Tyto kapitalové požadavky budou jednotlivě ještě sepsány ve smyslu eh, nejrůznějších regulí insolventnosti je tento odstavec nesmírně důležitý. Dalším bodem jsou eh, registry s obchodními údaji. Tady byla otázka, kolik takových registrů by mělo být, zda pro každou třídu derivátů, zda pro každou zemi, jenom pro Evropskou unii povolené máme eh, dva významné registry mimo Evropskou unii, Trioptima a TTCC v USA, eh, kde 80 derivátů šesti největších účastníků na trhu je operováno, které mají eh, velký podíl na trhu a ty tady již se registrují na dobrovolné bázi, na dobrovolném základě. Otázkou je, do jaké míry by se nám mohlo podařit eh, eh, udělování nebo propojit povolování zanášení do registru s obchodními eh, údaji i v propojení s těmito registry ve třetích zemích. Říkám to proto, že ESMA v jednom ze slyšením, jakož i Evropská centrální banka řekla na jednom zasedání pracovní skupiny rady, že se nevidí uschopněna se svým nepatrným personálem a tváří v tvář tomu bezpočtu úkolů okamžitě a účinně zrealizovat a budovat takový registr s obchodními údaji. Čili tady musí eh, dojít k rozhodnutí ve spolupráci s registry třetích států, ale tady v této oblasti považuji návrh komise za celkem dobrý. Tyto body po dnešní poradě do zítřejšího večera bych tedy si dovolil potom, jak si mm, eh, zapracovat, ukončit a dovolte, abych poděkoval velice srdečně všem kolegyním kolegům, stínovým zpravodajům, eh, ale všem eh, účastníkům trhu, kteří mi pomáhali radou i pomocí, poslední rozhodování vlastně bude stát eh, v ruce každého kolegy, protože každý má možnost předkládat pozměňovací návrhy a neměli bychom se nechat ovlivnit eh, jak si předsevzetím rady, aby do 20. března e, jsme museli předložit veškeré návrhy. E, já si myslím, že náš plán je reálný a když dojdeme e, k hlasování na našem výboru 20. dubna a zahrneme také návrhy správního výboru, tak vlastně můžeme dostat našim povinnostem, abychom do poloviny roku měli modifikovaný návrh schválený, po případě, abychom mohli jít do jednání s radou. A úplně poslední připomínka, zdá se mi nutné, že v této souvislosti bychom měli také hovořit o personálním vybavení a vůbec zařazení jednotlivých úřadů či orgánů. Říkám to proto, že dnes jsme tady měli tři dezignované šéfy novou dohlíž, nových dohlížecích úřadů. A, e, a alespoň ve mně e, se spíš upevnil dojem, že po zřízení společných evropských úřadů, ne tedy u všech účastníků, existuje vůle tyto evropské orgány vybavit kompetencemi a penězi tak, aby skutečně mohly fungovat ve smyslu toho, jak si přeje Evropský parlament. I o tom se budeme muset poradit s radou. Děkuji za vaši pozornost a prosím vás o prominutí za to, že se tady objevilo tolik technických detailů. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. A není stínový nemohu potvrdit zpravodaj, že mám často zajímavé rozhovory s předsednictvím o harmonogramu našich zpráv. A soustavně jim říkám, že jsme dobře známi tím, že pracujeme rychle, ale nechceme být eh, zaskočeni nebo dotlačeni k něčemu, co by nebylo transparentní a úplné. Tedy za za socialisty Leonardo, chcete promluvit? Sí, grazie Presidente. Il mio sarà un intervento ano. Perché, eh, credo che... Děkuji, budu stručný. Protože po dlouhém výkladu pana Langena je již nutné některé věci trošku prohloubit. A také bychom měli pracovat společně. Nejdříve, co se týče dodržení naplánovaného harmonogramu. Dovolte mi několik poznámek. První se týká závěru pana Langena a toho, co zde zaznělo z úst paní předsedkyně. Domnívám se, že samozřejmě musíme odvést kvalitně naši práci ale také musíme dodržet harmonogram, který jsme si stanovili. A to je důvod, proč si myslím, že je užitečné, abychom měli výměnu názorů na téma organizace naší práce ve výboru. A také vám předkládám návrh, abychom snad eh, naplánovali veřejné slyšení uspořádané pokud možno před eh, termínem pro předložení pozměňovacích návrhů. Nevím, jestli to je schudné, ale během toho slyšení by bylo zajímavé, abychom společně jsme dospěli k eh, dialogu s jednotlivými subjekty, kde by toto bylo správně zastoupeno. Několik poznámek Musím říci, že v široké míře souhlasím s výkladem pana Langena. Moje první poznámka se týká právě bodu, který se týká zrušení odkazu na OTC, na u derivátů. Myslím, že bychom se měli soustředit na deriváty OTC, protože to je vlastně důvod, proč tato zpráva z vlastní iniciativy byla zadána. A také proto vzniklo toto nařízení. Budu stručný. Co se týče výjimek, souhlasím že bychom neměli dospět k výjimkám obecným. A tady si myslím, že je velmi složité vytyčit příslušnou hranici. Měli bychom mít eh, nejdříve určitou orientaci a potom bychom měli jednat o čistě technických otázkách. Pokud jde o nefinanční protistrany, tady bychom se měli opírat o kvalitativní a kvantitativní kritéria, o kterých hovořil kolega Langen. Ale domnívám se, že je třeba snad ponechat clearingové eh, Prahy a rozsah clearingu, protože to je jeden z nejcitlivějších bodů, pokud jde o povolování ústředních protistran. Pan Langen už eh, naznačil, že souhlasí s panem Skinnerem. já si myslím, že bychom měli překonat eh, strukturu současnou, která je snad příliš složitá. A myslím, že v tomto případě nezbytné úzce spolupracovat s ESMO a s národními orgány. Pokud jde o otázku interoperability, tady souhlasím. Zatím nemáme možnost eh, správně posoudit dopady eh, zrušení hlavy 5. A co se týče a tady odkazuju na dopolední slyšení. Myslím, že jako parlament, jako parlamentní výbor bychom měli zdůrazňovat, abychom měli všechny dostupné nástroje k dispozici pro příslušné orgány, aby ten, tyto orgány mohly eh, odvádět svou práci, která se týká kontroly rejstříku transakcí který je nesmírně složitý z technického hlediska. Poslední poznámka. Máme harmonogram, který eh, je odvislý od demokracie, ale svět kolem nás se neustále vyvíjí a měli bychom brát v úvahu, co se v posledních měsících odehrálo a co probíhá právě dnes. A tady bych chtěl upozornit na specifický bod, abychom posoudili vhodnost eh, doplnění odkazu. Možná bychom měli mít také zde informace o specifickém bodu a tady hovořím o, o derivátech eh, v oblasti zemědělských plodin a potravy nářských produktů. Tedy deriváty z, z oblasti zemědělských komodit. V poslední době jsme byli svědky zvlášť eh, znepokojivého zaměření v oblasti spekulace na tyto deriváty zemědělského charakteru. A proto si myslím, že bychom měli brát v úvahu tento aspekt nařízení. Děkuji panu Langenovi za odvedenou práci a věřím, že budeme moci spolupracovat, abychom dospěli k závěru podle harmonogramu. Thank you very much. Um, I'm... Děkuji. A já jsem stínovou zpravodajkou ze skupinu ALDE a chtěla bych učinit několik připomínek. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho vysvětlení obsahu zprávy a myslím, že se uvedl, že se zmínil o několika zajímavých myšlenkách. Musím říci, že mě zaujaly některé aspekty eh, obecné oblasti působnosti a já jsem se spíše uh, zabývala uh, celou řadou těch ukládaných dat, které jsou k dispozici. Chápu, co navrhujeme a v kontextu eh, kdy jste hovořil o výjimkách, jste řekl, že by se měly výjmout stávající ekvivalenty, měly by se uplatňovat výjimky, kde je převažuje eh, jasně stanovený postup. To je uspokojivé. Um, I, I'm also ale kdy se to vztahuje tedy k tomu registru. Přesto nevím, jak propojíme to, co zde vypracováváme do těch eh, požadavku směrnice, tam eh, se to musí odrazit a je to poněkud nešťastné řešení, že se tomu nevěnujeme také to, co se týče směrnice MIFID a dalším současně. Nevím, jak na to navážeme, protože jsme v takové situaci, že se zde snažíme něco uh, definovat v tomto textu, než vlastně víme, uh, jaké eh, dopady budou mít jiné texty, eh, které eh, nás povedou ke změně názoru, co se týče těch výjimek. Myslíme, že se budeme muset snažit ohledně toho uvažování přesvědčit komisi. Nejsem si tedy zcela jistá, co bychom měli učinit. Měli bychom zvažovat aktiv přenesené pravomoci takže ty argumenty, které se týkají výjimek, které se týkají také e, penzijních fondů, to je, myslím, složitý argument, protože se to týká e, kolaterálu a opět to není uspokojivé řešení, protože zase to budeme, e, bude to mít dopady na jiné směrnice CIT a další a je velice důležité, aby to fungovalo, protože eh, pro běžné eh, lidi eh, to bude mít dopady na penzijní fondy, pokud to neuděláme správně. Důležitá je myšlenka těch Prahů. Je velice důležité, že při překročení Prahu nezachováme změnu hodnoty derivativu. Bude to takový jojo efekt. A myslím, že by se to mělo vztahovat k, té, eh, k tomu datu hodnoty, když se eh, dosáhne toho eh, Prahu. A potom, co se týče backloading, máte opět zajímavý návrh. Je to právní záležitost. Zda je tu vhodné varování, že dojde k takovéto pravděpodobnosti. A, je, a také nevím dost dobře, jak bychom měli eh, tady eh, definovat backloading jaký tu máme tedy eh, proces fungování a zúčtování. Pokud eh, ústřední protistrany budou eh, moci to zaúčtovat, tak potom je tu ta možnost backloading. Možná, že tedy budete záviset na těch datech. To jsou poměrně dlouhá data. A jsou to záležitosti, které stojí tedy za to, proto že jsou to e, věci, které jsou relativně bezpečné a vy se e, vynakládáte velkou práci a ten výsledek nebude moc velký, takže ta otázka backloading mě stále ještě trochu znepokojuje. E, když nechápu, odkud přišel ten podnět. Máme tu tedy eh, ty údaje a domnívám se, že se to týká především aspektu rizika. Je to možné, protože ústřední protistrany se budou tedy zabývat různými kategoriemi eh, derivátů. Souhlasím s eh, těmi výjimkami pro ceřiné podniky a také jsem eh, předložila návrh, který se týká, abychom měli korporátní výjimku pro kapitálové aktivity. To by se mělo kontrolovat auditem to eh, je tedy platný audit eh, podniků, aby se používaly deriváty pro eh, vhodné podnikatelské činnosti a by se nedostávaly na, do ústraní malé finanční instituce, aby se to netýkalo těch rizikových obchodů, short selling. Eh, všichni o tom víme. A také eh, souhlasím s tím, co řekla Renato, co se eh, týče komodit. Měli bychom Eh, mít sloučené eh, údaje, které se týkají investičních bank a eh, je dále se domnívám, že Mám sice více připomínek, ale že máme i ještě tedy další řečníky. Trochu jsme tedy překročili čas a Eh, blíží se okamžik hlasování, potom bychom tedy měli využít tohoto času a pokračovat eh, v debatě o derivativech. Eh, dalším řečníkem za zelené je Pascal. Samozřejmě složitější mít výměnu názoru bez zprávy. Takže se o to pokusíme. Budeme vycházet z vaší nesmírně podrobné prezentace, ale díky překladu je to možná trošku složitější. A tak mám některé otázky. Vy jste řekl, že se vracíte k pozměňovacím návrhům Petra Skinnera. Já si to možná všechno nepamatuju, pokud je o zrušení kolegií. Ale tím pádem už přesně nevím, kdo ve vašem návrhu zajišťuje, kdo vlastně uděluje povolení a kdo zajišťuje regulaci ze dne na den a jak probíhá kontrola, kdy jednotlivé ústřední protistrany vlastně nepoužívají konkurenci u vlastního modelu rizika, aby získali podíly na trhu, protože jeden z důvodů kontroly ústředních protistran, pokud se nebudeme zabývat jednotnou, sjednocenou kontrolou z hlediska ESMY, tak jde o to vlastně, aby si ty kompenzační ústavy nekonkurovaly. A vlastně ti nejkompetentnější regulátoři budou současně kontrolovat jednotlivé tedy protistrany. Jak čím je nahradíte a jak zamezíte dalšímu riziku, aby zde nedošlo k negativní regulaci. A to by bylo také velmi špatné pro ústřední pro jednotný trh. Kontrola likvidity centrálních bank je tu návrh ECB v této věci. Zase jsem úplně nepochopil, říká řečník, jaké je vaše stanovisko, jak tomu dospět. Přebíráte návrhy ECB nebo zavádíte ECB do toho kontrolního rámce? Jakou úlohu dáváte ECB a jaký přístup k likviditě bude mít centrální banka z tohoto hlediska? Třetí bod. Třetí otázka. Týká se působnosti z hlediska amerických předpisů. Pokud jsem dobře pochopil, Spojené státy jednotlivé instituce tedy nerozhodly o tom, jaká bude působnost vlastní, vlastních eh, právních norem. Bude se to týkat všech eh, operací, které upravuje FCC a CFTC. E bude to, budou, eh, bude evropský regulátor při derivátové operaci ve Spojených státech kontrolován z obou stran, tedy z Evropy i ze Spojených států. Je třeba tady najít určité, určit, určitou schodu. Já nevím, jak často jednáte s americkými orgány, ale jak se vytváří pravidla? Byla by škoda, kdyby evropský zákonodárce byl donucen aby mu, bylo vnuce, aby mu byla vnucena pravidla, která by byla stanovena ve Spojených státech. A my, by, a my bychom se tomu potom přizpůsobovali. Takže já bych rád věděl, jaké je vaše stanovisko. Jak spolupracujete s Američany na toto téma? Poslední bod. Tady souhlasím s Leonardem a s Sharon, pokud jde o suroviny. Politické téma je takové, a to já neříkám jenom proto, že o tom hovoří francouzské předsednictví G20, ale téma surovin je klíčové. Nepochopila by veřejnost, že když jednáme o derivátech, a ni, tak nic neřekneme o zemědělských komunitách. A poslední bod, interoperabilita, tady poměrně souhlasím s vámi, je příliš brzo a myslím, že se shodneme na tom, abychom tento bod odložili. Děkuji. Thank you, Kay. Děkuji, Kay. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji za to, že poskytl úplné vysvětlení našeho směřování. Myslím, že tu mnoho věcí zaznělo, pokud je oblasti, které jsem chtěla sama zmínit. Čtyři oblasti znepokojení pro mě jsou otázka backloadingu, penzijní fondy, jak je budeme řešit, a zejména Forex a přístup eh, k datovým tokům. Než se pustím do těchto čtyř bodů, chtěla bych eh, se zmínit otázce, kterou položil pan Langen. Zda působnost bude OTC anebo všechny deriváty. Když to tedy spojíme s tužbami G20 snížit eh, systémová rizika, zajistit clearing a vypořádání na organizovaných trzích, když byl uplatněn MIFID 2, co vlastně zůstane v prostoru pro OTC. A zda neregulujeme vlastně velmi malou oblast. U, MIF, u cílu MIFIDu 2 vlastně velký podíl současné obchodování derivátů OTC bude přesunut na organizovanou platformu. A proto máme tu novou zkratku OTF. A organizované platformy vlastně převezmou prostor OTC. A proto OTC v současné podobně je zkrátka, která vlastně zmizí a bude se týkat buď velmi malé menšiny operací, takže když hovoříme o působnosti, vracíme se k tomu, co řekla paní předsedkyně. Když to budeme brát izolovaně, tak vlastně upravujeme situaci dnešní, ale ne tu situaci, která nastane velmi brzy. Takže myslím, že bychom se měli o tom bavit. Co máme na mysli, když hovoříme o regulaci derivátů OTC? To, co je, vypoř- může, může tam dojít ještě k obchodování, ale neznamená to, že to je vypořádáno, že, že dochází ke clearingu. A měli bychom se snažit o to, aby clearing znamenal také snížení systémového rizika. A pokud snížíme systémové riziko díky clearingu, proč, nez, proč nezanonu všechny deriváty a nejenom deriváty OTC, ale věřím, pane Langene, že to je debata, kterou budeme moci vést dosti dlouho, abychom se vypořádali s tím, o co nám jde. Já se omlouvám, ale tady mě trošku ruší soukromá diskuse kolegů. Pokud je o backloading, paní předsedkyně zmínila některé obavy, které sdílím. Otázka, zda můžeme vlastně se zabývat portfolii všech zúčastných subjektů, jde o triliony. E, a že tento objem přes noc e, vlastně převedeme do takového clearingu se zdá podivná. Vím, že zpravodaj nabízí řešení, že na to budou dva roky, ale jde o obrovský počet e, kontraktů. A vlastně zpětná aplikace práva je bizarní myšlenka pro mě. Věřím, že bychom měli být vlastně, že bychom spíš se měli tí, zaměřit na situaci, která nastane na zítří a ne to, co bylo včera. Tedy nedívat se do minulosti. A pokud budeme nutit eh, osoby, aby vlastně stávající portfolio vypořádávali centrálně, tak je otázka zase, budou eh, pouštět do hedgingu a zda nedojde k nárůstu místo poklesu. Takže backloading je skutečný problém a já bych se bránila osobně takovému přístupu k legislativě. Pokud jde o přístup k datovým tokům a komentáře, pokud jde o interoperabilitu, je to klíčová otázka v celém systému interoperability. Pokud rozhodneme, že chceme mít konkurenční prostředí pro ústřední protistrany, tak to bude fungovat pouze, pokud všechny ústřední protistrany budou mít přístup ke klíčovým datovým tokům, ze kterých mohou vlastně oceňovat eh, zajištění. A tak jsem trošku znepokojená, že pokud rozhodneme, že je potřeba přepracovat interoperabilitu, tak eh, ztratíme ze zřetele, že datové toky musí být eh, přístupné všem eh, tedy kompenzačním komorám, všem ústředním protistranám. Takže myslím, že tady bychom měli mít konkuren... abychom měli konkurenční prostředí, je třeba zajistit přístup k datovým tokům, zejména k klíčovým indexům. Pokud je o zahraniční výměnu. Jde o to, zda trhy v oblasti Forexu by měly být eh, předmětem tohoto nařízení. A určitě by nedávalo smysl, aby největší trh na světě, což je spotový eh, trh Forex, tak že by tento trh nebyl, nebyl předmětem této normy. A měly by to být zejména tedy takzvané forwardové obchody, které by měly být zde předmětem regulace. Clearing by vlastně ne, ne, neznamenal eh, snížení rizika a vypořádání je zde klíčové. A proto tedy trhy s zahraničními měnami by měly být, eh, by měly přispívat ke snížení systémového rizika a neměli bychom se soustředovat na tu složku čistě vypořádání, která sama o sobě v tom systému nesnižuje riziko. Je tu celá řada věcí, o kterých bychom měli dále mluvit a vítám skutečnost, že pan, dveře panu Langena jsou nadále otevřená a těším se na to, že se budeme dále seznamovat s příslušnými dokumenty. Děkuji mnohokrát pro kolegy, kteří právě přišli, takže trošku přetahujeme. Máme hodně času na, hlas, na hlasování. Máme tu ještě dva řečníky, pan Klude a Vicky Ford. Jurgen. Já, danke schön. Ano, děkuji. Má předřečnice se vyjádřila zcela rozhodně k těm finančním produktům. Hovořila na téma derivátu a já bych chtěl položit zásadní dotaz jménem naší skupiny, zda je opravdu nutné jít na trh s takovýmito produkty. To je velice spekulativní produkt a v podstatě nechápa, nechápeme, že opravdu potřebujeme takovéto produkty. Na druhé straně je jasné, že se nám nepodaří i s nimi skoncovat, ale přesto chceme tuto pozámku učinit. A teď stručně k otázce standardizovaných a nestandardizovaných produktů ty nestandardizované nezapadají do kompetence ústředního clearingového pracoviště a jinak e, e, ty standardizované se nedají obchodovat a ty nestandardizované produkty e, otevírají bránu pro obcházení různých regulací. Tedy z tohoto důvodu by bylo rozumné zvážit ještě jednou, zda ty nestandardizované produkty by v důsledku toho neměly být zakázány. Tolik eh, naše první připomínka a teď druhá na téma nefinančních ústředních protistran. Podle nás je rozumné, abychom se nevyjadřovali tak jednoznačně, do jaké eh, míry zahrnuje tento systém rizika, že eh, do clearingu nebudou zařazeny ty nefinanční protistrany. A třetí poznámka není akceptovatelné, aby se dělaly spekulativní obchody s potravinami a surovinami, zejména s potravinami. Velice konsekventně se zasazujeme proto, aby obchody s deriváty v oblasti potravin byly eh, zakázány. A Pan Langen se také vyjádřil eh, k dohledu. K této otázce musím říci, že to bychom mohli podpořit, tedy konsekventní eh, dohled, jak to navrhujete tedy s tím, že musíme akceptovat existenci takovýchto produktů, by byla cesta, jak bychom mohli regulovat a ovládat trh, takže to bych si dovedl eh, představit, že by se naše názory zblížily. To by byly tedy mé připomínky. Děkuji vám za poslech. Um, thank you very much. Um, Děkuji. Děkuji panu Langenovi za řešení celé řady složitých otázek. Mé návrhy jsou jednodušší a já bych se chtěl zmínit o vzájemném vztahu s dalšími reformami, například směrnice o kapitálové přiměřenosti, předpisy o bankovnictví, o kapitálové zajištění bank a navazuji na likvidní zajištění, které bude potřeba na, potře- na podporu ústředních protistran. A odkud ta likvidita vlastně bude? Zda bude o kvalitní, zda tedy státní dluhy budou, státní zadlužení to neovlivní. A v roce 2018 nastoupí nová pravidla o zajištění a naše penzijní fondy koneční uvěřitelé pojišťovny budou muset rychle měnit eh, charakter svých investic, aby byly schopni tedy obsáhnout velké množství kapitálu. Ta legislativa měla být konzistentní s tím, co probíhá jinde ve světě. A komisař nám často říkal o každodenních eh, hovorech mezi USA a komisí, takže by mě zajímal ten dopis, který odešel, který přeš, přišel panu předsedovi Genslerovi z CFTC a to šlo tady ze zemědělského výboru sněmovny reprezentantů a tam ho prosili, aby zpomalili. Takže celá komunita se tím zabývá a chtějí pravidla, ale chtějí mít správná pravidla. Takže, pane Langene, to, co jste říkal, my bychom neměli spěchat, měli bychom mít pravidla, která jsou správná. V tom s vámi souhlasím. Ale musíme se také dívat, co se děje jinde. A to má dopad na, cel, na celou eh, finanční komunitu. A my bychom měli žádat hodnocení dopadu a jaký to bude mít dopad na trh. Děkuji mnohokrát. Takže konec se řečníků. Pane Langene, chcete se k tomu vrátit? Chci se vrátit k slyšení. O tom hovořil pan Domeniči. Měli jsme slyšení u předlegislativní zprávy a abychom dodrželi harmonogram, o kterém hovořil zpravodaj, mohu vám říci, že tu není prostor pro slyšení. Už to máme naplněné jinými věcmi. Takže slovo, má, máte slovo, Wernere. Já již bedanke Děkuji mnohokrát, budu stručný, protože se chceme dostat k hlasování. Eh, Eh, veškeré podněty jsem si poznamenal. Děkuji mnohokrát za širokou podporu. Dva body bych chtěl zmínit za prvé slyšení. Musíme zvážit, zda pakliže to nebude možné nyní, mezi rozhodnutím výboru a plénem eventuálně uspořádané slyšení k výjimkám a ke clearingovému Prahu. To jsou mé návrhy. Eventuálně také k tomu tématu surovin. Uh, to jsou vlastně komoditní trhy. To je druhý bod. Tady komise oznámila vlastní návrh na základě svých analýz, které provedla a po určité intervenci se to asi nějak dostalo do nějakého spoždění. Původně to mělo být zveřejněno zítra, ale po intervenci francouzského prezidenta se to zřejmě poněkud spozdilo. Mělo by to přijít v, při, eh, v budoucích týdnech. Čili tyto tři věci na to bychom se měli soustředit. <clears throat> Co se týče působnosti, Někteří mm, se postavili za návrh maďarského předsednictví a těsné většiny na radě. O tom musíme tedy ještě interně diskutovat. Domnívám se, že se musíme řídit interna, mezinárodních tedy zadání a pak, když to správně vím, tak komise by nerada rozšířila oblast působnosti. I když eh, se domnívám, existuje tady vůle regulovat burzu, pak proto by měla komise předložit svůj vlastní návrh. Také otázka kapitálového vybavení by tady měla být pojednána. Existuje tedy určitý mechanismus, jak nakládat s aktiv přenesené pravomoci, jak ty ostatní návrhy, které ještě nejsou na stole, bychom mohli do toho zapracovat, zabudovat. Myslím si, že je to možné. Co se týče MIFIDu a CRD4, e to by také mohlo mít ještě dodatečně možné. Eh, kolega no, tady hovořil o celé řadě bodů, které jsou předmětem mých pozměňovacích návrhů, které jsem jednotlivě nevysvětlil. Udělování povolení ústředním protistranám by <clears throat> mělo eh, být schvalováno v členských státech, kde jsou tyto ústřední eh, protistrany a potom ESMA po slyšení. Evropská centrální banka eh, zejména poukázala na to, že mezinárodně vyjednané standardy by měly být respektovány eh, v celé té úpravě a obecně k tématu suroviny sdílím tento názor, ale já jsem obecně proti zákazům. Prodeje na prázdno, short sellingy, to je jiná věc. Ta se zakáží short sellingy úvěru, to není téma dne ale eh, nemůžeme regulovat, pane kolego Klute, trh s deriváty zákazem. Já jsem spíš proto, abychom tady měli přehledné finanční podniky a abychom tady eh, dospěli ke zlepšení transparentnosti eh, v oblastech, která mohou obsahovat systémově relevantní rizika. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tím končíme tuto výměnu názorů. Chtěl bych připomenout, že 15. března máme lhůtu k překládání pozměňovacích návrhů a potom 4. Eh, dubna. Eh, a eh, nyní se tedy vrátíme, protože s tím vzrušením z dnešního uh, slyšení jsme ještě neschválili pořad jednání, takže uh, vlastně Zpětně bych chtěla přijmout pořad jednání, nikdo nemá žádné nápitky. A chtěla bych požádat všechny, kteří opouštějí sál, aby byli potichu. A nyní sdělení předsedkyně naše příští schůze, včetně eh, slyšení Jean-Claude Trišeta jakožto předsedy ECB eh, bude eh, v pondělí a potom se bude konat také mimořádná schůze eh, našeho výboru 10. února. A pozdějovací návrhy smlouvy o fungování Evropské unie bude bodem na podřadu jednání. Bude to opravdu velice těsný harmonogram prosím, abyste opustili sál potichu, bez konverzací, protože předsedkyně má eh, některá sdělení, pokud se tedy k tomu chceme vrátit. A poslední sdělení je to, že náš výbor uspořádá také mimořádnou schůzi eh, v Štrasburku v pondělí 14. února, pravděpodobně eh, mezi 19. a 20 tou hodinou 30 minut. Takže to je to, co jsme nestihli dnes do dopoledne a nyní můžeme přistoupit k hlasování k zprávě Ani Podimata. Ne, mám ještě jedno sdělení a to je požadavek frakce EPP, abychom uspořádali uh, oddělené hlasování k návrhům 97, 94, 69 a potom e, k bodu 12 k prvé větě vzhledem e, k, k tomu návrhu 68 sekretariát e, potvrdil, že opravdu zapotřebí je zapotřebí eh, do eh, textu kompromisu zahnout větší transparentnost. Dále návrhy 97, 94 a 112 sekretariát potvrzuje, že tu není žádná nekompatibilita s odpovídajícími kompromisními návrhy. A eh, tyto návrhy jsou pokryty kompromisními návrhy a potom kompromis 5, ne, kompromis B eh, je eh, kry, pokryt tím kompromisem, takže za kompromisem eh, B bude potom bod 50. A tyto kompromisy vytvářejí tedy konečný text. Domnívám se, že se hlásí o slovo paní Ademata. Eny. Máte slovo? Ano, děkuji. Sharon, chtěla bych zdůraznit, že pozměňovací návrhy 94 a 97 jsou již pokryty těmi kompromisními návrhy, které se podařilo eh, dojednat. Co se týče pozměňovacího návrhu 94, tak ten pokrývá poslední eh, eh, část kompromisu a, aha, a kompromisu a během našeho jednání jsme se na tom dohodli. Co se týče pozměňovacího návrhu 97, domnívám se, že ten není slučitelný s kompromisním návrhem eh, v odstavci 8. Takže by se o tom nemělo takže by se o tom nemělo hlasovat odděleně. To je tedy můj návrh. Jean-Paul, nebo kdo je stínovým zpravodajem? Velice stručně včera večer jsme dospěli k závěru, že eh, tyto dva pozměňovací návrhy nejsou pokryty, eh, proto eh, je frakce EPP proto, abychom opravdu zohlednili hlasování o těchto návrzích, ale já jsem se zmiňovala o vyjádření e, sekretariátu. Ta souhlasí s paní Hübner. Je mi to velice líto, paní předsedkyně. Já také dlouho působím v tomto výboru a musím vám říci, že je opravdu nesmírně neobvyklé, aby stínový zpravodaj zde přednesl svůj návrh. Sekretariat se připojil k tomuto názoru, ale e, nekonzultuje se to s zpravodajkou. Zda se domnívá, že to je kompatibilní nebo ne. Když si pročtete tyto texty, tak budete vědět, že obsah nemůže být slučitelný, protože kompromis e, je e, v obou případech v úplně úplně jiném duchu. Vy, paní předsedkyně, vystupujete vždy suverénně, tak eh, nedopuste, abychom zde respektovali eh, nějaká jiná pravidla. Eh, takže se vrátím k tomu. Měli jsme tu již názor z provodajů. A myslím, že se to projednávalo e, se skupinou. To není pravda, že e, o tom zpravodajka nevěděla předem. Bylo to poněkud nešťastné, že e, byly předloženy ty kompromisní návrhy na poslední chvíli. Já to nemohu rozhodnout. A tvrdit, zda to přidává nějaké hodnoty a zda je to tedy v různém duchu. My jsme tedy eh, vedli tuto diskuzi, takže dobře, v tomto smyslu dobře, e, zůstaneme u těch kompromisů, protože to je e, základna, e, na níž byla vypracovány hlasovací seznamy a každý to tedy očekává, bylo by tedy velice obtížné se od toho odchýlit. Pokud se skupina domnívá, že to není vhodné, tak potom bychom museli projít všechny pozměňovací návrhy a dobrat se k řešení tohoto sporu. To byly tedy 94 a 97 a také eh, ta eh, dvanáctka. Je to v pořádku, paní Podimanta? Eh, tak my zde hovoříme zejména o pozměňovacích návrzích 94 a 97. Mohli bychom členy výboru informovat o tom, eh, kde je ta nekonzistentnost mezi kompromisními návrhy a pozměňovací návrhy, o níž bychom měli hlasovat odděleně. Pokud chcete, mohu to vysvětlit velice stručně. Ne, byla jsem tedy informována, že to odpovídá kompromisům. Budeme tedy eh, pracovat s těmi kompromisy. Začneme tedy, eh, bude to kompromis A návrh kompromisu A. E, můžeme e, tedy e, hlasovat elektronicky a nejprve zkontrolujeme hlasovací kartičky, takže to už je skutečné hlasování. Tři hlasy za EPP navíc. Já se omlouvám, Sharon, zapomněla jsem si hlasovací kartičku. pořádku. Takže všichni odhlasovali. Takže máme výsledek. A nyní kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? E, to byla první část. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 44. Kdo je pro?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 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Domnívám se, že je to jako předtím, tedy přijato 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Původní text eh, kapitola 1. Pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře, ověříme to, když si to přejete. 58, ověříme to. Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Držel se? Domnívám se, že je to e, přijato, ale ověříme to. Uvidíme, jaká byla většina. Všichni hlasovali? Dobře. Ano, přijato. Kompromis A, e, kdo je pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to bylo přijato, ale můžeme to ověřit. Musí být přijato. Dobře, ano, přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Kompromis G. Kdo je pro, proti? Držel se? Přijato. Kompromis H. Oddělené hlasování. Ano, oddělené hlasování. Takže první část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Máme, nejsem si jistá, za tomu rozumím. Máme tu oddělené hlasování. Dobře. To je požadavek skupiny ALDE or failing that, pokud jste pro, tak to znamená, že jste pro eh, eh, toto znění. Kdo je tedy pro? Proti? Zdržel se? Domnívám se, že to bylo přijato. Takže týká se to o slov or failing that. Takže to bylo o jeden hlas přijato. Prosím. je ano, je pravda, že to eh, tedy naznačovala. Tak to je problém, když je to tedy velice těsné hlasování. Takže půjdeme dále. Kompromis I. Takže e, jsme odhlasovali kompromis H. Tak teď kompromis I. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A e, teď e, ODV 8 pro, proti, zdržel se, Můžeme to zkusit ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 95. Ještě k tomu kompromisu Ha, Ten byl zamítnut, že? Druhá část. A zbytek je tím pokryt. Takže 95, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Kompromis je tři části. Doufám, že tomu rozumíte, i když si nejsem jistá, že tomu rozumím já. První část zní Stresses Fathers a končí Market Efficiency. Druhá část také Also Stresses až po Financial Markets a třetí část je taková, abychom eh, eh, vypustili část Since there is a variety. Ne, není tomu tak. Může nám eh, vysvětlit zpravodaj, jak se má hlasovat? Odstavec 9. Tady je ústní pozměňovací návrh eh, zelených, aby se eh, slůvko kut nahradilo slůvkem vod. To je první a potom odstavec rozdělíme na dvě části. První, jak jste řekla, začíná stresses fáze a až po market efficiency a druhá část also stresses až po EU Financial Markets ale první je ústní pozměňovací návrh zelených, abychom slůvko eh, nahradili výrazem vod. Já tu mám poznámku, že zelení požadují oddělené hlasování eh, eh, na tom since there is a variety. Eh, tento požadavek odpadá? Ne? dobře to chápu, tak to znamená, že se eh, tedy oddělí druhá část a převezme do druhé. Nikdo ze zelených mi nevysvětlí, oč jde u tohoto hlasování. Dobře, tak to nebudeme dělat, budeme postupovat podle návrhu zpravodajky. Takže první budeme eh, postupovat podle navrhovatelky. Takže ústní pozměňovací návrh zelených, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Domnívám se, ověříme to Máme všechny hlasovací lístky, tedy není přijato. Druhá část s až po market deficiency. Kdo je pro? Proti? zdržel se? Přijato. A třetí část also stresses až po financial market Pro, proti? zdržel se? Přijato. A to je tedy konec tohoto hlasování. A teď přejdeme ke kompromisu K dvě části. První část stresis až po implement, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část recalls až po into account, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, domnívám se alespoň. Kompromis L, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti,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 Kompromis P, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 126, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 140, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 141, dvě části. První část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, také přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, pozměňovací návrh 50, kdo je pro, proti, držel se, přijato 100. To by tedy nemělo být označeno šedě. Byl to pozměňovací návrh Aldy, takže, Alde, takže se nedomnívám, že byste měli mít pochybnosti. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme to ověřit, 157. Hlasujeme o návrhu 157. Přijato. 159, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 160. 161 odpadá. Kontrolují to. Takže 162, kdo je pro? Ne? 162 odpadá? Je to tak? Dobře, takže odpadá. Navrhovatelka říká, že odpadá kompromis 2TV pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis X, kde pro, proti, zdržel se přijato. 168, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 172, kdo je pro, proti, držel se. Domnívám se, že to bylo přijeto, ale ověříme to. 172. Přijato. Ano, o jeden hlas. 173, kdo je pro? proti, držel se. Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to 173. Přijato o jeden hlas. Kompromis Z. Máme tu několik částí, myslím, že tři, takže první část, kde pro? proti, držel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, držel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Kompromis AA, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 1, kdo je pro, proti, zdržel se, raději to ověříme. Může se vás hlásit více než jenom koordinátoři. Dobře. To odpadá, protože je to spojeno. Takže i tre 2, kdo je pro? Proti, držel se, přijato. I tre 6, kdo je pro? Proti, držel se, přijato, ale raději to ověříme. I tre 6. Přijato i 7, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato stejnou malou většinou i 9, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. I 10, kdo je pro? Proti? Držel se? přijato. ITRE 11, kdo je pro, proti, Držel se, přijato. ITRE 12, dvě části, první část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. ITRE 13, kdo je pro, proti, držel se, to je trochu matoucí, musíme ověřit hlasování k návrhu ITRE 13. A ten je spojen, takže odpadá. 180, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 181, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 187, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 182, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 183, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 185, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 186, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 191, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme to ověřit, 192. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. DV1. To jsme hlasovali. Dva. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A Tři. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pět. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme to ověřit, 9 Všichni hlasovali. Přijato o jeden hlas. Další je DV17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 193, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 194, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Můžeme to ověřit, prosím. Je to pozměňovací návrh číslo 5 a byl přijat. Kompromis AC, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AE, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. AF, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. AG, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Aha, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A I, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo přijato, ale elektronické ověření. 34, prosím. Všichni hlasovali? Ano, přijato. Původní text pro je pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme to. Někteří změnili směr, pro, omlouvám se. Eh, úvodní ustanovení 2 a 6. Kdo je pro, proti? Zdržel se přijat to. Pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení 8 až 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní elektronické hlasování. Paní předsedkyně, zažili jsme hlasování, kde mnohé probíhalo jinak, než jak to bylo Eh, během dlouhé doby dohodnuto mezi politickými skupinami. Eh, minulý týden signalizoval jiné chování při hlasování, než jak to dnes vlastně bylo. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří hlasovali tak, jak to vždy tvrdili a iritovalo mě chování ostatních. Chtěl bych eh, vás požádat, abychom si to mohli diskutovat v naší frakci o přerušení jednání na minutu, abychom mohli projednat, jak se zachováme při konečném hlasování. Ole Schmidt, vy jste také žádal o slovo. Ano, já bych chtěl nejprve říci, že skupina ALDE eh, dodržela své závazky z minulého týdne. Děkuji. Anyway, um, Socialisté požádali o minutu pro konzultaci, protože hlasování neproběhlo podle očekávání, já jim to poskytnu, takže bude krátká přestávka, neodcházejte, protože bude závěrečné hlasování. have we... I think... Jsme připraveni, Udo? Takže elektronické hlasování. Ani chce něco říci? Prosím, Ani. Děkuji, Sharon. Jako zpravodajka bych chtěla navrhnout členům výboru a kolegům, aby hlasovali pro tuto zprávu, ale upřímně za to musím říci, že jsem přesvědčena, že bychom mohli dostáhnout lepšího výsledku. A když toto říkám, tak to neznamená, že bychom si nezachovali odlišné postoje u některých klíčových otázek, jako je NUFTT, ale to, co je ještě důležitější, je, abychom byli schopni obhájit důvěryhodnost parlamentu i našeho výboru. A abychom byli konzistentní a koherentní se společnou dohodou, ke které jsme dospěli po značném úsilí a značných potížích. Takže ještě jednou, myslím, že bychom mohli být mnohý, mnohem lepší. A nejsem stoprocentně spokojena s výsledkem, ale myslím, že máme před sebou ještě pár týdnů před eh, hlasováním na plénu, abychom se pokusili o to, o co jsem říkala, abychom byli koherentní a konzistentní s dohodou, které jsme dosáhli po velkém úsilí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže teď elektronicky závěrečné hlasování o upraveném textu. Hlasovali všichni. Hlasování bylo ukončeno. 30 pro, 40 proti, 6 zdrželo hlasování. Takže povedlo se to, paní Podimata. we, we still have quite an important uh, agenda point on the treaty, so... A nyní ještě musíme projednat změnu článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie, takže ti, kteří odcházejí, by měli odcházet v tichosti. Hmm. Edward, Who is going first? Že kdo začne? Right, we're now moving on. A nyní přecházíme k bodu 9 pořadu jednání. Změna článku 136 SFEU. Máme tu dva spoluspravodaje a zatím mi nezdělili, kdo začne. Takže pan Edward Cykluna bude mluvit jako první. Děkuji. Na pozadí této zprávy, jak víme, rozhodnutí rady z 16.12. mohu výbor ušetřit pozadí tohoto rozhodnutí. Dobře víme, co přivedlo členské státy a radu k jejich rozhodnutí. A vzhledem k tomu, že to je naprosto bezprecedentní krok, ten postup je takový, že AFKO má zpracovat stanovisko, ale také EKON. Takže oba tyto výbory zpracovají stanoviska a my jsme v maximální míře vzájemně konzultovali, abychom se snažili oddělit jednotlivé oblasti. My se soustředíme na obsah v souvislosti se záměry a cíly našeho výboru, přičemž AFKO se zabývá spíše procedurálními otázkami. A někde se to však překrývá a někteří poslanci se asi vyjádří k tomu překryvu v budoucnosti. A tady se shodneme v obou politických skupinách, které požádali o tuto zprávu. Ten mechanismus, který je zde navržen, je rozhodně nezbytným nástrojem, avšak není to jediný nástroj, jediný mechanismus, je to jeden z mechanismů. A musí být doplněn eh, řadou dalších opatření, o kterých eh, jednáme v balíčku pro ekonomické řízení. Takže v úvodních ustanoveních jsme jasně zdůraznili v této zprávě týkající se dalších opatření, kterými je mechanismus stability doplňován. A cílem je snížit rizika pro finanční stabilitu a také posílení preventivní části paktu růsta stability. A tam, kde požadujeme důraznější dozor nad národními rozpočty a použití nových postupů, pokud jde o makroekonomické nerovnováhy. Druhé, nebo úvodní ustanovení číslo 2 je také v naší dohodě zahrnuto. A zásada solidarity mezi členskými státy Unie, zejména těmi v eurozóně, při řešení otázek, které se v eurozóně objevují, zejména střední a dlouhodobá konkurenceschopnost a řešení makroekonomických nerovnovách mezi státy. Další dva se týkají skutečnosti, že se jedná o doplnění smlouvy a není možné zde zabíjat do podrobností obsahu. A evidentně zazní rozpory. Někteří se budou přemlouvat za eurobondy, někteří budou proti, ale komise by měla stanovit podrobná pravidla, jak tento mechanismus bude provozován a jak, jaké další nástroje budou v rámci mechanismu využity. Konečně, tak jak jsme začali, říkáme, komise by se měla zabývat dalšími mechanismy, které mají zajistit finanční stabilitu eurozóny a navrhnout příslušné legislativní kroky. Pokud jde o články samotné, tedy článek, který, je, který má být změněn na základě návrhu Rady. Tady jsme přesvědčeni, že máme trošku jiný pohled na tento mechanismus. My tento mechanismus eh, předpokládáme jako mechanismus, který dává možnost eh, tomu, který tedy řídí, aby mohl postupovat tak, že nepůjde o jakýsi pozůstatek mechanismu, který je aktivován a to, ten výraz aktivován, tím bychom se neměli nikdy zabývat. Je to, nemůže to být nějaký mechanismus, který prostě je někde uložen a najednou smášnete spouštěcí tlačítko. Je to prostě a další výraz, nezbytný. Vypadá to tak, že manažeři by měli konzultovat a najednou by měli něco spustit, pokud to bude nezbytné. Pokud máte jistotu, že loď se stoprocentně potopí, tak prostě e, vlastně spustíte záchranné čluny. Neměl bych, nemělo by se zabíhat do těchto podrobností a slova activated a indispensable, tedy aktivovat a nezbytný, by mohla být vypuštěna. A to je vlastně mechanismus, který má zachovat stabilitu. A otázka, jaká, jaké nástroje budou použity, to, je, to přijde později. Je to trvalá změna smlouvy a neměli bychom zde používat restriktivní výrazy, které by mohly v budoucnosti všem velmi stížit život. A nyní se dostávám k poslední otázce, kterou považujeme za významnou a relevantní. Vzpomenete si, a to uvedla Trisha a další členové výboru, a k tomu se vyjádřili i další 26 jádrem celé otázky. My nezažíváme krizi eura, ale krizi v jednotlivých zemích, které používají euro. Tak když hovoříme o fondu nebo mechanismu, který pomůže, tak to nepomůže euru, ale nepřímo to pomůže zemím, které pomoc potřebují. Takže nemůžeme nezmínit členy eurozóny ti budou přispívat v duchu solidarity, všichni přispějí a očekávají, že dostanou pomoc, když ji budou potřebovat. Takže jsem přesvědčen, my jsme přesvědčeni a navrhujeme následující, aby všechny členské státy eurozóny mohly využít tento mechanismus a říci, že to bude aktivováno nebo využito pouze pokud je to nezbytné pro stabilitu eurozóny jako celku, to vlastně nutí zemi prokázat, že její problémy s nerovnováhou, s zadlužeností a podobně má dopad na eurozónu jako takovou. A většina zemí to bez pochyby může prokázat, ale u malých zemí to asi bude problém. A tudíž bychom měli zajistit, aby všichni přispěvatelé, celá rodina eurozóny vlastně mohla využít tento mechanismus, explicit, aniž bychom explicitně uváděli, eh, že se jedná o konkrétní eh, členský stát požívající eura. Takže ve zhrnutí to jsou změny, které navrhujeme v této zprávě. Evidentně neuvádím nic, co by nebylo projednáno s Avkem, pokud je o postup, zda by to mělo být v tom či jiném odstavci, tak to nechám na dalších. Děkuji. Thank you very much, Jean-Paul. Děkuji, Jean-Paul. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, já budu stručný. Já bych se chtěl připojit k poznámkám mého pana spoluspravodaje, rád bych upřesnil dvě záležitosti. Ta první je, že eh, kdybychom <laughs> škrtli tedy slovo nemyslitelný, my jsme chtěli zabránit eh, právní debatě protože když se podíváme na hodnocení situace, máme tady co dočinění s rizikem, abychom věděli správně hodnotili, co je nemyslitelné a co ano když je prostě eh, vzduch znečištěný, už je nedýchatelný? Ano či ne? Eh, my jsme chtěli, eh, abychom tady měli objektivní hledisko a to jsme udělali tím, že jsme škrtli to slovo eh, indispensable, nemyslíte. Řekl bych, že explicitní výrazy, tak jak tady byly, skutečně chtěli otevřít debatu, abychom nepřipustili ambiguitu toho, čemu říkáme potíže v eurozóně. Buď se budeme domnívat, že mechanismus, jak řešit krizi, by v případě potíží eura měl být využíván exkluzivně globálním způsobem, bude-li tady globální problém eura, a nebo, tak jak bylo právě vysvětleno, bude tady také možnost zapůsobit tímto mechanismem v případě, že jedna ze zemí euro se odstne v takových potížích, že by eh, způsobila opravdové potíže celé eurozóně. Čili tady navrhujeme, navrhujeme určitou změnu, spíše proto, abychom otevřeli debatu, abychom řekli, že eh, by to mělo být v případě, že tato potíž se bude týkat nějakého členského státu. Myslím si, že největší debatou je, že úprava smlouvy eh, my nechceme měnit eh, smlouvu nějak hluboko, protože nechceme, aby tady došlo k dalším dvojznačnostem. Tady se jedná proto, abychom odstranili určité ústavní pochybnosti určitých států a proto bychom neměli do textu zapracovat dvojznačné věty, eh, které by potom vyvolaly obavy, potíže, eh, co se, a to by mohlo stížit zavedení tohoto mechanismu. To je to, co jsem chtěl dodat eh, k mému kolegovi spolu s provodovi, jinak souhlasím s tím, co řekl. Thank you. Um, Ramon, are you the shadow? Děkuji. Ramone, vy jste stínovým. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Lisabonská smlouva byla projednána, když evropská ekonomika velmi rostla, avšak dobrá legislativa netrvá věčně a tato krize ukázala, že Lisabonská smlouva nebyla připravena na zvládnutí složitosti našeho společného měnového systému v době velkých potíží. A proto v tomto klíčovém bodu v eh, dějinách Evropské unie se radostí vidím, že členské státy si uvědomují, že nehybnost nás může dovést k neúspěchu. Eurozóna musí být aktivní, abychom překonali problémy a čelili budoucnosti se zárukami. Eurozóna musí být důrazně chráněna, aniž bez toho by tato finanční krize byla mnohem horší pro většinu členských států. A ve Španělsku je to taky tak. Reforma Lisabonské smlouvy je nezbytným prvním krokem na naší cestě k dosažení lepšího ekonomického řízení EU. Dnešní reforma je zárukou lepší stability do budoucna. Konečně nemyslím si, že bychom se měli držet pouze korekce mechanismus stability by měl mít eh, možnosti preventivních kroků pro prevenci krize a změny dopadu krize, aby členské státy měly důrazné polit, ekonomické politiky a měl by přístup také k příslušným úběrovým linkám. Předložím v tomto smyslu pozdravé návrhy. Děkuji. Ivo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že skoro ani nemohu doplnit nic nového nebo něco, co by obohatilo text. Zastávám názor, že znění změny smlouvy bylo představiteli členských států prodiskutováváno celé hodiny, takže jsem poměrně skeptický, že by cokoliv jiného mohlo projít. Nejenom na jednání našeho výboru, ale celého parlamentu. Nebo jinak řečeno, že budeme moci jak od základu nebo vůbec změnit návrh rady. Pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jsou tři a týká se, týkají se změní. Požadoval jsem určité vyjasnění, jinak k tomu nic nemám. Děkuji. Sylvie, Jürgen Klute a Ingo Mendes de Vigo hlas, hlásí o slovo. Děkuji zpravodajem za tuto práci. Otázka je dobře známa. Já bych si dala první poznámku. Je, bylo to na žádost německých ústavních soudců provádíme reformu smlouvy. Mám velkou úctu k ústavnímu soudu v Německu, ale kladu si otázku, zda bychom neměli být trošku náročnější, když se dotýkáme našeho základního zákona. A já to neříkám často, ale jsem šokována, že revize smlouvy probíhá pouze v angličtině. Jsem nesmírně šokována, že členské státy mají za to, že je to tak naléhavé, že se prostě nedodrží jedna z nejzásadnějších eh, záležitostí demokracie. Dodatečně za, eh, pro soudce z Karlsruhe. Za druhé, taky si myslím, že stojíme jako spravodajem, pokud je o balíček pro ekonomické řízení ve složité situaci na základě této žádosti o změnu. Protože nám bylo řečeno, když jsme uvažovali o reformě ekonomického řízení eurozóny, že nemůžeme otevírat smlouvy. A komise tedy předložila několik opatření správným směrem, ale která jsou omezena tím, že se nedotkneme smlouvy. A o tři měsíce později ve své nesmírné moudrosti, a chci říct si kolegovi že si myslím, že parlamenty jsou k něčemu a když o tom lídři velmi uvažují, tak my bychom tak, také měli možnost o tom uvažovat. Je to, je to součást kontrolních me- mechanismů oddělení moci. A teď je nám řečeno, že se může ta diskuse znovu otevřít a dostáváme se k článku, kde jsou velké otazníky, zejména v oblasti ekonomického řízení. Zejména, když hovoříme o posílení sankcí, dostávají pom- poloautomatický, automatický charakter tyto sankce. A otázkou je, zda je možné jít dál v eurozóně, než to, co říká smlouva v článku 136. 126. Tedy předložím některé návrhy, které možná nebudou schváleny, ale pokud dnes otvíráme článek 136, týkající se právě opatření, která mohou být schválena v eurozóně, je naší povinnosti, abychom byli konzistentní a zajistili balíčku pro ekonomické řízení veškerý příslušný právní základ, aby tato rozhodnutí nebyla napadnutelná. A ještě jednou vás všechny vyzývám, abychom jenom nepřijali nalehavost, mimořádné postupy a příkazy z Evropské rady, když se jim zachce, tady neplatí, že prostě král něco chce, tak to všichni uděláme. A když něco rada chce, tak my prostě nemusíme být na kolenou. Děkuji. Eh, Jürgen. Jürgen. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Již jsem eh, posledně říkal, že má politická skupina se na to dívá velice kriticky. Ne, že bychom byli v zásadě proti změnám ale e, nedomníváme se, že to zrychlené řízení je v pořádku. To se prozatím tedy nedá změnit, ale chtěl bych říci, že tu je nedostatek demokracie, že se postupuje tak rychle. Nejsem si úplně jist, když se dívám na stávající text, zda je bezpodmínečně nutné ho měnit. Stávající text článku 136 můžeme chápat tak, že e, je tu vše pokryto, co se týká ekonomického řízení, alespoň v německém znění tak jak chápu tuto verzi, nejsem si tedy stále ještě jist, zde je to nutné. Eh, potom mám eh, k dispozici anglický text, který eh, obsahuje ty návrhy poslední tři slůvka strict conditionality jako uh, to pokládám za nepřiměřené vyjádření. Můžeme zde uvést takovouto podmíněnost, ale e, podle nás by to mohlo znamenat určitý automatismus. Nemusí, ale může, takže v této konkrétní otázce mi to vyplývá z této věty a jinak k těm návrhům, k které byly předloženy, bych chtěl říci, i když jsem při hlasování vázal na svou politickou skupinu, si zaslouží podporu. Jsou to návrhy, které zdůrazňují aspekt solidarity mezi členskými státy EU. To je opravdu dobrá a správná alternativa. Tolik tedy mé připomínky. Děkuji. Pan Mendes de Vigo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dnes ráno eh, jsme měli na Afku debatu eh, týkající se právního přístupu a této úpravy. Já to nebudu samozřejmě opakovat, nebojte se, ale přece jenom bych rád učinil poznámku týkající se vlastně ekonomického základu této otázky, o které diskutujeme. Eh, souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. A sice, že rozdíl toho textu rady je tento mechanismus jaksi záchrany. Není jeden jediný, je to jenom jeden článek v řetězu protože tento mechanismus by se měl začlenit do toho obecného rámce toho, co by mělo být tím, co nazýváme ekonomické řízení. A vlastně my bychom měli zkoumat ty články, které jsou kompetentní pro náš výbor, týkající se prostě těch legislativních záměrů, které budeme zkoumat také příště, například to otázka eurobondů, eurojištění a tak dále. Toto je tedy jeden článek a je-li to jenom jeden kousíček v mozaice, nechci, abychom prostě neučinili chybu tím, že se budeme snažit tento jeden kousek jak si proměnit v jeden celek. Protože kdybychom tento kousíček chtěli proměnit v nějaký zásadní nástroj eurozóny, myslím si, že bychom dávali menší význam těm dalším nástrojům. Domnívám se, že co se týče tedy těch navrhovaných změn, já se trochu obávám toho, co řekli navrhovatelé v závěru. Ne co se týče bezpečnosti eurozóny, ale také bezpečnosti členských států. Proč? No, mám z toho dojem, že když se to čte takhle, že to co navrhujeme v tomto případě, co navrhovají, navrhují zpravodatele, je prostě dát určitou záchranu státu, které se odsnou v potížích a že to není taková bezpečnostní jaksi doložka pro eurozónu. Já chápu obavu eh, ale já bych byl velice opatrný s tím, abych to navrhoval tímto způsobem. Tady se řeklo, a je to pravda, že toto je něco, na čem se dohodla Evropská rada. Naše kapacita manipulativní je tedy nepatrná v tomto případě. Ale myslím si, že bychom skutečně měli uvažovat o tom, zda, když příliš zatížíme fond stability, neomezíme možnost přístupu k jiným nástrojům, které máme. Náš přístoj eh, v rámci dalších legislativních nástrojů v oblasti ekonomického řízení. Eh, proto bych si dovolil paní předsedkyně říct, že také podám pozměňovací návrhy, které se budou ubírat tím směrem, aby se omezil přístup toho bezpečnostního fondu a aby se tady nezačlenovala reference na jednotlivé členské státy, protože tím bychom prolomili ten základ a zároveň určitou koherentnost, kterou by mělo skýtat používání tohoto fondu. Samozřejmě, eh, až je budu předkládat, tak je budu také obhajovat tyto své pozměňovací návrhy. Děkuji. Už se nikdo nehlásí o slovo, proto mi dovolte říci několik slov patřím k těm, kteří jsou zastánci názoru, že není třeba měnit eh, tuto smlouvu, abychom zavedli určité mechanismy, které jsme zavedli. A proto mám určité obavy, že pokud eh, nebudou tyto pozměňovací návrhy opravdu správné, takže si zavřeme ta dvířka, která se nám otevřela. A Edward eh, nám ukázal, jak se mohou tedy zavřít dveře vůči malým členským státům a to by mohlo eh, ovlivnit stabilitu eura v celé oblasti. Eh, já si vážím těch pozměňovacích návrhů, které předložil a chápu tedy tento problém a chápu, proč bylo toto znění takto zvoleno. Takže bychom měli E, přemýšlet o tom, že i Číně se znamená tedy úplně jinak a obecně jsem stoprocentně pro tyto změny a ráda bych ještě jednou zdůraznila, že to původní navrhované znění, jak o něm eh, diskutovali členské státy, by eh, mohlo být nebezpečné v, v každém případě by eh, nebylo přínosné a přála bych si, aby rada více naslouchala tomu, co zazní v Evropském parlamentu, protože se v průběhu času mnohdy ukázalo, že jsme měli více pravdu než rada. Eh, takže tři 3. února v poledne eh, vyprší lhůta k pozměňovacím návrhům a potom druhá 10. úrovna 14. února se bude hlasovat ve výboru. To je Štrasburský týden a v AFKu se bude eh, o tom hlasovat 17. úrovna. A pravděpodobně se to bude potom projednávat na plenárním zasedání. Takový je tedy eh, harmonogram. A, jak již bylo řečeno, pravděpodobně se tedy bude pracovat hlavně v angličtině. Už nemáme na pořadu jednání nic. Příští schůze našeho výboru bude v pondělí 7. února a nyní bude uzavřené zasedání, které se bude týkat pohovorů výkonných ředitelů, tedy ti, kterých se to týká, mohou eh, zůstat. Eh, všichni ostatní opustíte, prosím, sál. Děkuji.